vyčerpali program dnešního dopoledne. Těm, kteří zde ještě zůstali a kteří ještě nejedli, přeji dobrou chuť a odpol- nyní je schůze